maďarskému předsednictví hodně úspěchů ve projektu Podunají a slibuji spolupráci komise. Děkuji, pane komisaři. Hlasovat se bude zítra v poledne. A nyní se dostáváme eh, k poslední zprávě, kterou je zpráva paní Rody Kraca eh, Cagaropulu, která pojednává o příspěvku regionální politiky Evropské unie k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na cíle 2. Paní zpravodajka má dvě minuty. Vážená paní, eh, vážení eh, kolegové, Hlavním cílem je regionální politika a její možnost pomoci eh, ekonomickému ozdravení eh, Evropy. Chtěli bychom zdůraznit fakt, že regionální politika je hlavním zdrojem investic do růstu. Strukturální fondy nejsou jenom nástrojem, který se dá používat pro hašení požárů v úzovkách, ale je to nástroj, který eh, lze upravit podle současných potřeb a lze využít pro eh, řádné fungování trhu. Máme zde regiony cíle, cíle 2. Ty od roku 2002 mají vysoká čísla HDP a také si velmi dobře vedli, pokud jde o konkurenceschopnost, inovaci a výzkum. Po reformě eh, v roce 2006 se regiony cílu, cíle, 2000, eh, cíle 2 zaměřují na konkurenceschopnost a vytváření kvalitních pracovních míst. A ráda bych řekla, že 168 regionů a 19 členských státech bylo eh, tedy postiženo. Eh, máme zde 314 milionů obyvatel, takže toto úsilí musí dále pokračovat na úrovni eh, Unie států i na úrovni lokální, protože jde o dosažení cílů strategie 2020. Je to priorita, která nejenom umožní lepší regionální a sociální soudržnost, ale podpoří i konkurenceschopnost těchto regionů. A e, tato strategie bude flexibilnější, e, když budeme hovořit o jednotlivých konkrétních položkách. ze 117 eh, operačních programů bylo E, pozměněno zhruba 13 v některých členských státech Evropské unie e, proto, aby reagovali na rozpočtové problémy a ekonomické problémy, které tyto země mají. Vyžaduje to tedy úsilí všech členských států Evropské unie, abychom využili této flexibility. A naším základním návrhem je zvýšit zálohové platby eh, zemím, které zvyšují HDP o více než 10 proto aby eh, se mohli lépe využít eh, pomoc, rozpočtové pomoci od Mezinárodního měnového formu. Eh, fondu. Eh, to eh, rovněž se zaměřujeme na využití pravidla N plus 2, N plus 3 a jeho případnou změnu. Bohužel ve zprávě, kterou máme k dispozici, není dostatek údajů a já bych tedy eh, eh, požádala komisi, aby vytvořila studii, ve které nám poskytne všechny potřebné informace, abychom mohli eh, pozměnit a upravit stávající nástroje podle skutečných potřeb. Dalším tématem v této zprávě je to, co se týká zvláštní situace, jako je finanční a ekonomická krize, protože za takovéto situace je ještě důležitější použít a pravidla N plus 2 a vycházet z politiky soudržnosti a vycházet také z cyklické povahy E, krizí a jejich dopadů na veřejný i soukromý sektor. A rovněž e, hovoříme o nástrojích typu Jeremy a Jasmin. Například máme zde příklady podepsané dohody v roce 2008 s Evropskou investiční bankou a vidíme, že musíme zajistit flexibilitu a že budeme mít nástroje, které nám umožní spoutat tuto regionální politiku. Pan Kelly, minutu. I fully support Uh, Já naprosto souhlasím s návrhy paní zpravodajky. Z mé vlastní zkušenosti z Irsku vím, jakože z Mannheimu, kde jsem byl před dvěma týdny, jak to funguje, jak užitečné jsou prostředky eh, věnované na cíl 2 a jaká by byla škoda, kdyby ty prostředky nebyly. Podporuje se tím podnikavost. Já jsem před týdny v Mannheimu viděl, jak moc lidé vítají eh, toto financování. Myslím, že na celém světě jsou inovátoři a imitátoři. Jenom málo lidí umí inovovat, ale většina lidí umí napodobovat eh, ty, kteří inovují. A proto bychom měli hledat nejlepší inovace. A to, co jsem viděl v Mannheimu, to, co jsem viděl jinde, je to, že je to ku prospěchu regionu, ale také napodováním z toho mohou mít prospěch ostatní regiony. A jak říkala paní zpravodajka, HDP nemůže být jediné měřítko, které bude rozhodovat o kupní síle v jednotlivých regionech. Pan Luhan má minutu. Já bych také v první řadě chtěl poblahopřát panu, paní zpravodajce za dobře odbrnou práci Role regionální politiky v boji proti finanční hospodářské krizi je eh, neodiskutovatelná. V této době se také musíme uvědomit důležitost sociální soudržnosti a jak by se to mělo projevit v kontextu strategie do roku 2020. A proto si myslím, že bychom se měli postarat o zjednodušení postupu pro čerpání těchto prostředků a pro rozšíření um, uznatelných nákladů, které mohou být hrazeny z těchto fondů. Měli bychom po ním podpořit zaměstnanost klíčových eh, odvětvích ekonomiky, zaměřit se na hospodářskou a sociální soudržnost. To by měla být eh, největší priorita EU. Jedně tak můžeme dosáhnout udržitelného hospodářského růstu pro Evropskou unii. Bachian. Pane komisaři, já vám eh, děkuji, že jste mezi nás přišel. Jsem ráda, že mohu také pohovořit takto pozdě. Myslím, že politika soudržnosti neměla nebyla nikdy užitečnější než právě teď v době krize. Musíme investovat do vytváření pracovních míst a to v těch centrech, eh, které se členské státy zvolí. Měli bychom využít fond soudržnosti pro investice do regionu. Potřebujeme tyto pobídky pro regiony. Já také pocházím z regionu, který spadá pod cíl 2 a podařilo se nám získat eh, hodně eh, prostředků a zúročit je. Měli bychom ale mít lepší plánování a reagovat na situace, jako je ta, ve které se nacházíme teď, abychom byli co nejflexibilnější. A proto myslím, že to zpráva je velmi důležitá, protože také volá po větší flexibilitě, protože to potom povede k lepšímu čerpání prostředků v regionech. Pan Sikerský. Szanowni Państwo, podstawowym celem... Dámy a pánové, Jedním z hlavních cílů Evropské unie v současné době je překonání ekonomické krize. Musíme také se poprat se strukturálními problémy, které jsou výsledkem této krize a které se projevují v oblasti nezaměstnanosti. Zde Evropská komise představila celou řadu iniciativních kroků, které by měly posílit ekonomický růst Eh, jedná se o podporu inovací, o vytváření nových pracovních příležitostí a to všechno v duchu politiky soudržnosti. Musíme implementovat všechna, všechny ty projekty, které spadají pod tuto politiku eh, soudržnosti a musíme se postarat o to, aby byly co nejflexibilnější. Musíme investovat peníze do těchto projektů inteligentním způsobem. Kromě toho musíme se také postarat o hlubší integraci ehm, celé Evropské unie musíme posílit princip solidarity a musíme se také postarat o to, aby vnitřní trh fungoval tak, jak má. Nemůžeme eh, se starat pouze o vlastní věci, musíme se starat také o záležitosti jiných, musíme vytvořit takové mechanismy, které zabrání vzniku podobné krize v budoucnosti. Děkuji. Posledním řečníkem je paní Basesku, máte minutu. Pane eh, předsedo, nejprve dovolte, abych eh, také já poblahopřála s pravodajce za tuto zprávu. V Evropské unii členské státy v současné době implementují velice tvrdé, tvrdá opatření, která mají řešit ekonomickou situaci. Kromě těch opatření, která již byla přijata, se domníváme, je potřeba eh, se postarat i o to, abychom investice z evropských peněz příslušným způsobem Eh, eh, nasměrovali. Je potřeba zvýšit eh, konkurenceschopnost a také zvýšit zaměstnanost. Regiony Evropské unie jsou součástí prvního cíle této politiky. Pro nás je důležité mít přístup k evropským fondům a e, naše e, místní e, vlády mají za cíl vytvářet takové projekty, které by přilákaly tyto peníze. Děkuji, děkuji pan Ševčovič jménem Evropské komise. Pane předsedo, děkuji, děkuji zpravodajce za její zprávu, ve které hovoří o úloze politiky soudržnosti a chtěl bych také poděkovat Evropskému parlamentu za to, že monitoruje celou tuto oblast. Politika soudržnosti eh, vznikla jako politika, která by měla eh, odstranit socioekonomické rozdíly a měla by také vést ke strukturálním změnám. Eh, máme k dispozici 357 miliard na období 2007 až 2013 a, a z toho 228 eh, eh, milionů eh, máme k dispozici na podporu Sabonské strategie. To se projeví také ve veřejných investicích v regionech Evropské unie. Zatímco musím říct, že toto není politika proticyklická, představuje i tak velice silný nástroj pro podporu naší ekonomiky. E, tato politika je také součástí e, našeho plánu na hospodářské oživení zde v Evropě. Cílem tohoto plánu a těchto evropských eh, opatření je bojovat proti negativním dopadům krize a proto komise navrhla celou řadu legislativních změn a má celou řadu doporučení. Naším cílem je eh, urychlit implementaci těchto programů a eh, také zrychlit převod peněz těm, kterým jsou určeny. K tomu jsme eh, použili eh, metodu předběžného financování Legislativní změny vstoupily v platnost eh, v dubnu 2009 a doporučení, která byla směřována eh, členským státům, byla přijata potom eh, v prosi, předtím v prosinci 2008. Proto můžeme říci, že tento legislativní balíček byl vlastně přijat během pěti měsíců, což, je, což odráží tu urgentnost do které jsme se dostali v důsledku krize. Pane předsedo, chtěl bych eh, zdůraznit, že úspěch byl výsledkem kvality meziinstitucionální práce a velice plodné spolupráce mezi eh, partnery, hlavně pak eh, s vámi, s Evropským parlamentem, protože, byste, protože všichni jsme chtěli reagovat co nejrychleji a reagovat také na všechny politické a ekonomické potřeby. Všechno tato opatření představovala eh, eh, možnost eh, urychlení těch finančních toků. Tyto, tato opatření byla také dostatečně flexibilní, tak aby členské státy mohly přijat přesně ta opatření, která byla nejvhodnější pro prostředí v dané zemi nebo v daném regionu, protože neexistuje jedno řešení pro všechny ta opatření na oživení také vedla eh, ke zlepšení implementačních mechanismů celé této politiky soudržnosti eh, díky tomu, že došlo ke zjednodušení některých těchto procesů a také řízení těchto pro projektů. Nešlo pouze o boj s krizí, ale šlo o to, abychom eh, i v kriz, krizové situaci jsme mohli zaujmout permanentní úlohu v této oblasti. Myslím si, že to všechno, to, co souvisí s politikou soudržnosti, eh, odráží angažovanost eh, komise eh, tak, jak byl schrnuty ve zprávě, která bude předložena v druhé polovině tohoto roku. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, pane místo předsedo komise. Hlasovat budeme zítra v poledne, dámy a pánové. Eh, další eh, schůze eh, se bude konat zítra 6.7. v 9 hodin, od 9 do 1 hodiny a potom od 3 hodin do 7 hodin a potom od 9 hodin do půlnoci. Všichni máte k dispozici program, kromě toho je tento program také na